Thank you very Děkujeme, děkujeme. To byl velice dobrý začátek. Děkujeme, děkujeme, vážená paní kandidátko na post komisařky. Děkujeme za vaše úvodní vystoupení a nyní se dostáváme k vystoupení jednotlivých politických skupin. Nejprve to bude EPP. Za EPP poprosíme pana Januše Levandovského. Prosím. Vážená paní kandidátko, sedím zde. Potřebujeme mnohem více investic, investic v Evropě. Tím, že jsme loni investovali o 15% méně než v roce 2007, to, to je samozřejmě jednoduché tomu o tom vždycky hovořit, protože my neustále hovoříme o tom, že potřebujeme nová pracovní místa, ovšem nemůžeme toho dosáhnout bez financí. Máme zde určité deklarace a na druhé straně realitu. Realitu malých a středně velkých podniků v Evropě. Ano, ve vaší země my víme, že malé a středně velké podniky mají obrovské problémy, mají obrovské problémy ohledně přístupu k financování. Vy máte zkušenosti, dobré zkušenosti v Polsku, jaké jsou nejlepší nástroje podle vás v rámci takzvaného balíčku nástrojů v Evropě Toolbox, abychom překonali tyto problémy, protože trh zde selhal. A když jednáme, když pracujeme v této oblasti. Samozřejmě máme různé možnosti dávat, čemu dáváte přednost, grantům nebo určitému mixu finančních prostředků nebo dotací, pomoci a tak dále. Prosím, paní kandidátko, můžete odpovědět? Děkuji. Nejprve, jestli to bolíte, bych vám ráda řekla, že na základě mých sedmiletých zkušeností v této oblasti mám následující pocit. Finančních prostředků není málo, ale občas nejsou využívány takovým způsobem, jakým bychom si přáli a zároveň takovým způsobem, aby nám několikrát násobně, řekněme, pak zvýšili ten efekt a zvýšili hodnotu, kterou jsme do toho vložili. Samozřejmě, když hovoříme o malých a středně velkých podnicích, jestli jsem pochopila, směrovalo to tímto směrem, máme samozřejmě různé nástroje, jedna komise a jednak členské státy. Mé portfolio Samozřejmě, že zde máme program Kosma, o kterém jsem hovořila například dále. Pokud jde o nástroje na straně členských států, je to regionální politika. Občas samozřejmě, bohužel, se musím odvolávat na své zkušenosti z minulosti. Ovšem, myslím si, že bychom mohli ještě jednou říci to, že regionální politika a zároveň fondy z regionální politiky, pokud jsou dobře uplatňovány, tak přináší opravdu úžasný účinek, efekt znásobení těchto prostředků. My jsme pracovali v této oblasti v mé zemi, měli jsme zkušenosti v této oblasti. A pokud jde o to, jakým způsobem podporovat malé a střední podniky, jaké jsou zde možnosti nějak to rozdělit, řekla bych následující věc. Samozřejmě, že musíme využívat prostředky, které se nám vrací, finanční prostředky, které, jak už jsem se o tom zmínila, přinesou nejlepší efekt, nejlepší účinek a které jaksi jenom to neznamená, že by pouze usnuli naše podnikatele pak na Mavřínek Jsou zde různé nástroje, risk capital, rizikový kapitál, různé záruky, půjčky obvyklého charakteru. A zároveň zkušenost, kterou já mám v této oblasti, my se omlouváme, vážená paní Biňkovská, já vás vždycky přeruším, když přesáhnete o 10 vteřin. To je naše pravidlo, bohužel. Pokud chcete dodat jednu větu, prosím opravdu pouze jednu, jednu větu, protože musíme držet. Ano, pouze jedna věta. Často jsou zde počínající podniky, takzvané startupy. Malé prostředky jim pomohou k úžasným výsledkům. Ano, řekněme dva, tři, čtyři roky takové prostředky pomohou těmto podnikům se stát malým pracovním, malým novým podnikem, který má nové možnosti. A nyní paní Katlin Van Bred, která vystoupí za SAD. Děkuji za slovo. Děkuji. Děkuji. Sedím zde, sedím zde. Děkuji. Vítáme vaše úvodní prohlášení. Ovšem my si myslíme, že potřebujeme Evropu, která investuje mnohem více, nejenom liberální Evropu. To je právě to, co slíbil Jean-Claude Juncker, slíbil nám to všem že poskytne těch 300 miliard investic v rámci Evropské unie. To je nesmírně důležité pro naši politickou skupinu. Hovoříte o industrializaci, ano, i to vítáme. My, naše skupina si myslí, že je to velice důležité. Ovšem, si dovolíte, trošku bych to parafrázovala z vašeho úvodního ústu. Vystoupení industrializace, ano, potřebujeme, ovšem pokud nebude udržitelná, tak bude nemožná. Musíme to propojit, musíme to skombinovat. A nyní dva dotazy. Když se podíváme na reindustrializaci udržitelného charakteru, které budou ty nejdůležitější sektory, které byste identifikovala. A těch 300 miliard, promiňte, jenom tu větu dokončím, pane předsedo, dobře, děkuji. Milí kolegové, kolegyně, musíme dodržovat čas. 45 kolegů čeká, čeká na možnost vystoupení. Takže prosím vás, opravdu, je mi to velice líto, takže prosím, Paní dezignovaná komisařko, dvě minuty. Mohu vás poprosit? Ano, můžete, samozřejmě. Takže ještě jednou bych to zopakovala. Ještě jednou bych zopakovala větu z první odpovědi. Domnívám se, že musíme co možná nejúčinnějším způsobem využívat prostředky, které máme k dispozici. Samozřejmě v souladu s tím, co prohlásil pan Juncker, investiční balíček, pan místopředseda Katajnen na tom bude, na tom bude pracovat v průběhu první několika měsíců svého mandátu, představí tento projekt tento návrh. A já věřím, skutečně, opravdu věřím, že dojde k udržitelnému rozvoji, pokud jde o společenství, o sociální záležitosti, environmentální záležitosti v této politice. Já jsem se ji zmínila o několika sektorech v úvodním vystoupení. Nehovoříme zde o nějakém zvláštním přístupu k několika sektorům v Evropě. Hovořila jsem o tom, že se budeme věnovat všem sektorům. Hovořila jsem o automobilovém průmyslu, chemickém průmyslu, stavebnictví. To je v podstatě oblast, která všechny tyto oblasti jsou zároveň propojeny s dalšími odvětvími, se sektorem poskytování služeb. A důrazně jsem se zmínila i o tom, že se budeme věnovat a tomu skutečně budeme věnovat velikou pozornost, aby žádný sektor, žádné odvětví, protože my potřebujeme opravdu celý vějíř témat v Evropě. Symbolicky jsem tomu řekla vlastně od ocelářství až po kreativní odvětví, cestovní ruch. Všechny tyto, všechna tato odvětví, vždyť turistická oblast to je třetí nejdůležitější sektor v této oblasti v pro celou Evropu, čili v opravdu v celém tomto vějíři můžeme naplánovat takové činnosti, takové aktivity v každé z těchto oblastí. To, aby například, ty, že tam budou i sociální, i, ži, i záležitosti, které se týká životního prostředí. Pan Andřej Duda vystoupí za EKR. Prosím, vážená paní kandidátko, dva dotazy, prosím. Zmínila jste se o tom, že ve veřejných zakázkách má místní um, interesy, určitou převahu korupce a tak dále. To ano, samozřejmě, že to mě velice zajímá. Jistě to, co je právně očivisté, těmu věnujeme velikou pozornost. Ovšem, tak korupce to nejsou pouze to očividné problémy, ale zároveň to, že favorizujete určité předměty, tím se ničí celý tento trh um, veřejných zakázek a oslabuje se vnitřní trh. Za budete se zabývat i těmito případy a pokud ano, jakým způsobem? A druhá záležitost, chceme vytvořit určitou sílu vnitřního trhu. Jedna z hlavních priorit, o které jste se zmínila, jsou činnosti, které by se měly zaměřit na prostředky a sektory, kterých vliv bude největší v této oblasti. A proto bych se rád zeptal, jakým způsobem se na to díváte, pokud jde o rovnovážný stejný rozvoj v celé Evropě. Jak to spolu souvisí? Děkujeme. A nyní odpověď. Pokud jde o veřejné zakázky, to je téma, které je nám všem známé z každodenního života, já konkrétně rovněž přímo, protože mnoho projektů, které jsem spravovala, tam to bylo 200 miliard eur, několik tisíc projektů, čili skutečně veřejné zakázky, to byla základní věc, které jsme se věnovali v naší činnosti. A ten balíček na jaře letošního roku, ten unijní legislativní balíček, který byl připraven, tento balíček by měl jednak otevřít trh veřejných zakázek mezi jednotlivými zeměmi, protože 20 evropského HDP právě přichází z tohoto trhu, zatímco pouze 2% jsou přeshraniční zakázky, čili to, byla, to je první cíl. No a druhým cílem je zjednodušení. Zjednodušení, které je pro, teda pro všechny, kteří jednak těží z těchto zakázek a kteří je nabízí a zároveň věnovat se různým nesrovnalostem. Já tomu nehovořím pouze korupce, různé nesrovnalosti. I tomu jsme se věnovali. A samozřejmě, že se budeme velice pozorně věnovat tomu, jak to funguje, protože občas to, co je na evropské úrovni, může mít pocit, že to bude fungovat úžasně v jednotlivých členských státech. Ovšem vidíme, že tam mohou být určité nedostatky na, na poté na národní úrovni. Tomu se budeme velice pozorně věnovat, jak to funguje. A další věc. Pokud máme dobře připravenou profesionální moderní administrativu a kvalitní systém eh, všech pro pro všechny finanční prostředky. Vidíme tam okamžitě, ehm, že nás, že, máme, že tento systém nás informuje o nedostacích, tak poté korupce může klesnout až na nulu. A já jsem to viděla, jak to může fungovat, pokud je administrativa skutečně velice kvalitní. A nyní to je paní Dita Charanzová za ALDE. Já se moc omlouvám, ovšem bohužel, bohužel skutečně nemáme již čas. A nyní paní Charanzová. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážená paní kandidátko, v rámci Small Business Act komise eh, bude, se zavázala, že eh, tento princip v této oblasti bude prosazovat. Dále je to test SMI, to znamená podívat se na dopad nadcházející legislativy, iniciativ v této oblasti, to znamená dopad na malé a středně velké podniky, takový test. A pro nás, pro liberály, je zásadní, aby tento test probíhal řádným způsobem tento test a zároveň, eh, eh, že zde bude velice důležitá marže určitého pokroku. Důležitost konzultačního procesu jednotlivých zúčastněných subjektů, které zastupují malé a středně velké podniky už v rámci prvního návrhu hodnocení. Myslíte si, že tento princip je dostatečně implementován při přípravě nové evropské legislativy? A druhá otázka, jakým způsobem zajistíte to, že tyto testy pro malé a středně velké podniky jsou skutečně řádně prováděny pro všechny nové návrhy, které dáte na stůl. Děkujeme. Odpověď? Děkuji, děkuji, děkuji za tuto otázku, protože to je skutečně jedna z věcí. Jistě, je zde mnoho věcí. Ovšem, toto je přesně to, čemu bych se chtěla věnovat, konkrétně. Čili skutečně to, protože ano, my prostě nechceme, aby to, že máte podnik, znamená, že prostě nějak podlehnete šílené, šíleným problémům, administrativě a tak dále. Přesně tak, jak jste se o tom nějakým Small Fest, ta, tento princip, to znamená na celoevropské úrovni i na úrovni jednotlivých zemí. Tomu se budeme věnovat, to budeme podporovat všechny nástroje, které máme k dispozici, které by nám mohly pomoci opravdu zhodnotit, zhodnotit, jaký dopad bude mít tato legislativa eh, ještě předtím, eh, než to vstoupí v platnost eh, impact assessment pro malé a středně velké podniky a tak dále. My to budeme využívat opravdu důsledně. Nemůže existovat taková situace, že na základě těch předchozích nebo různých Ehm, našich analýz zjistíme, že nějaká regulace prostě zvýší byrokracii, zvětší to bariéry, zvýší to počet bariér, že to nakonec bude fungovat. To prostě nemůže existovat s panem Timmermansem, který bude zodpovědný za better regulation a refit, samozřejmě je zásadní. Budu s ním na tomto poli spolupracovat. Budu se snažit zjednodušit všechny administrativní postupy pro podniky pokud je o čas, náročnost, dále je to náklady pro jejich činnost. A paní, paní kolegyně, vy jste se o tom i zmínila. Ovšem to, co je důležité, ten konzultační proces. Konzultace budou probíhat se všemi zúčastněnými prvky, kterých se to týká, všemi, agent, všemi mm, spotřebiteli, společenskými organizacemi, podniky, spotřebiteli, všechny tyto uh, subjekty, všechny tyto orgány požádáme o názor. Děkujeme. Pan Denis de Jong za GUE má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji, děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Sedím zde. Ano, vážná paní Běnkovská. Vy jste se před chvíličkou zmínila i o záležitostech, které se týkají zdravotnictví, my samozřejmě, ano, rovněž si myslíme, že to je oblast, která jde nad rámec ekonomiky. My prostě eh, si myslíme, eh, že v této oblasti samozřejmě, že by jsme neměli, eh, nemělo, neměli jsme například ve výboru pro životní prostředí jsme viděli to, že odeslali dopis v tomto ohledu všem ehm, politickým skupinám, aby tam došlo k určitým změnám, pokud jde o e, zdravotnické e, e, pomůcky, zařízení a tak dále, aby se to jaksi, aby tam nedošlo k tomuto reverzu mezi jednotlivými, jednotlivými řediteli, který se věnují této problematice. Děkuji za tento dotaz. Myslím si, že pokud je o farmaceutický průmysl odvětví, jeho umístění do jednoho portfolia s jinými oblastmi um, průmyslových odvětví. To proč ne? To je, to je v pořádku. Je to největší globální produce na světě, to odvětví, farmaceutické odvětví. Evropská unie je třetím největším vývozem v této oblasti, pokud jde o farmaceutické odvětví. A to zdám to, zdá tam na tom prvním místě bude zdraví nebo bezpečnost pacientů ale zároveň kvalita, samozřejmě kvalita a dostupnost lékařských produktů, léku a tak dále. Tam prostě nezáleží na tom, jak bude to portfolio, mezi kterými řediteli, jakým způsobem se to bude rozdělovat. Ještě jednou bych ráda zdůraznila to, že všechny regulace, které se týkají farmaceutického odvětví, všechny tyto regulace přijímala Evropská unie před pěti lety, když se tento sektor, eh, když spadal do DG Enterprise pro Čili až poté došlo vlastně ke změně tohoto portfolia. Nyní se vrátíme do stejného, pod stejné ředitelství, pod stejné vedení, ale ty čtyři oblasti zdraví, bezpečnost, kvalita, dostup v rámci tohoto sektoru prostě nebudou oddělitelné a bude to priorita nejenom pro mě, ale i pro mé kolegy. Dalším argumentem. Je to sektor, který je nesmírně inovativním sektorem a portfolio, které navrhl pan Juncker pro tuto oblast, to znamená, na jedné straně máme společný trh, i zboží, i služby a na druhé straně podniky, průmysl, ale zároveň inovační procesy spojené s průmyslem. Tam si myslím, že má smysl a myslím, že to bude fungovat účinněji, pokud to bude spadat pod jeden orgán, pod, pod jedno řízení. Děkujeme pan Butikofel za zelené. Děkuji, pane předsedo. Eh, vítejte, paní Benkovská. Na začátku tohoto roku eh, Evropský parlament velkou většinou eh, přijal zprávu o průmyslové politiky s cílem renesance průmyslu pro udržitelnou Evropu. Bez udržitelnosti nemůžeme hovořit o konkurenceschopnosti. Co chcete tedy konat v rámci evropského semestru, aby se aby to odpovídalo této zprávě. A za druhé, jak chcete zajistit tom, aby eh, vysoké eh, kvalita učňovského vzdělávání eh, zůstala zachována a tím, aby se přispělo k boje proti nezaměstnanosti mládeže. Představě, tak jak... Eh, Děkuji. Jak jsem řekla úvodem, eh, v několika nejbližších měsících chci představit mapu kroků, jak by eh, měla využívat Evropská komise různých nástrojů na podporu průmyslové politiky. Je jasné, že průmyslová politika 21. století je politikou rovnovážnou, politika, kde konkurenceschopnost, ale také eh, rovnovážný přechod na nízkoemisní ekonomiku, eh, že to všechno bude mít pozitivní vliv na budoucnost společnost. Klíčovou roli budou sehrávat inovace. To tam určitě bude pevnou částí této mapy. Dále vyspělé technologie, efektivnost energetická, efektivní využití eh, vstupů surovin, to je zásadní. Eh, musíme modernizovat průmyslovou základnu, také v regionech prostřednictvím eh, vyspělých technologií a technologií, které podpírají ty key enabler technologies. Eh, ve spolupráci s komisaři zodpovědnými za inovaci, životní prostředí budeme usilovat Eh, různými způsoby a různými nástroji podporovat tuto průmyslovou politiku. Pokud se týče toho duálního vzdělávání, tady eh, praktické a teoretické učňovské školství, tady nechceme nic eh, měnit. Domníváme se, že jde o dobrý systém, je otevřený vůči potřebám podnikatelů. Tady skutečně nemáme záměr na tom cokoliv měnit. Děkuji nyní pan David Borelli za EFTD. Děkuji. Podniky eh, vytvářejí pracovní místa, zejména malé a střední podniky a podnikatelé i pracovníci eh, prokázali solidaritu v průběhu krize. Eh, Mm, je tady samozřejmě celá řada rizik, které se vznikají. Zdá se, že všechno je nastaveno tak, aby to pokrývalo um, problémy bank. Podniky, zejména malé a střední podniky, mají problém dostat se k úvěrům, protože kritéria jsou příliš restriktivní a eh, je těžké posoudit eh, přidanou hodnotu eh, různých projektů. Chci se zeptat, co máte v záměru udělat, aby se situace zlepšila, aby se zmí, snížil ten rozdíl mezi fungováním bank a existencí malých a středních podniků, což má tak negativní dopady. Prosím o vaši odpověď. Děkuji vám. Pro malé a střední podniky jsou nejdůležitější tři věci vstup, eh, tedy dostupnost trhu a kapitálu a lepší regulace. Všechna tato tři témata, jak už jsem řekla, eh, budou patřit eh, k mým fokusům. Unijní předpisy musí být jednoduché, méně nákladné a odpovídající malým a středním podnikům. A prosím, věřte mi, že to nejsou pohá slova z mých úst. Já Eh, při nejmenším přispěju k tomu, eh, že ty předpisy budou takové. Pokud se týče dostupnosti financí, eh, budeme taktéž využívat všech možných metod v jednání s Evropskou investiční bankou, s Evropským investičním fondem, který dosud byl operátorem mnoha vratných eh, nástrojů a dobře fungující v některých zemích. Budeme využívat všech metod k tomu, aby finance byly dostupnější pro malé a střední podniky, poněvadž je jasné, že to je jedna ze základních bariér, na které narážejí eh, pokud se týče inovací, snad ještě zvládnu dvě slova k tomu dodat. Průmysl je největším zdrojem inovací a výzkumu. Soukromé firmy jsou největším producentem inovací, výzkumu a vývoje. Čili my musíme podporovat eh, inovace od samého začátku, od prvního nápadu přes spolupráci mezi akademickou sférou a firmami, přes prototyp uvedení na trh a prodej. A má zkušenost ukazuje také, že je třeba používat různé metody podpory. Může to začnout grantem, eh, později tedy půjčka nebo jiný finanční instrument. Děkuji vám. Tím končí eh, otázky za politické skupiny a nyní máme další kolo. Začíná pan Adam Scheinfeld. Děkuji vám, pane předsedo. Vážená paní komisařko, pro eh, rozvoj eh, společensko-hospodářský EU je důležitý fungování společného trhu a k tomu patří úplná implementace směrnice o službách. V praxi nicméně někdy nastává nedokonalá implementace eh, této směrnice a je to dáno různými národními, eh, odvětvovými a dalšími překážkami. Například máme problémy s přístupem na trh eh, veřejných zakázek, případně korupce. K tomu patří ještě byrokracie a přeregulovanost některých regulovaných odborů eh, přičemž eh, přistupuje k tomu tady nedostatek uznávání, vzájemné uznávání, vzdělávání, eh, přeshraniční problémy a tak dále. V této souvislosti se vás chci zeptat, jak, co chcete udělat pro to, aby, se, eh, aby k tomu nedocházelo. Ano, děkuji vám, vyčerpal jste čas, zbytek si paní komisařka budu se domyslet. Děkuji vám. Co můžu dělat, je mi to líto. Tak, tak to funguje demokracie. Ano, eh, řekl jsem, že neexistuje společný trh bez plného uvedení eh, všech principů eh, do platnosti v oblasti zboží a služeb. A k jedním ze základních cílů, které si vytýkám, bude implementace směrnici o službách a modernizace směrnice o vzájemném uznávání vzdělávání bude to politika nulové tolerance vůči těm, kteří tuto směrnici porušují nebo ji neimplementovali. To je velmi důležitá část našeho trhu. Zboží eh, se pohybuje po celém trhu z 80%, eh, ve službách máme pouze 20%. Čili ta směrnice tu je třeba uvést život. Co se týče, eh, jaké eh, máme v těchto, eh, tedy čím jsou nebo odkud se berou vnitřní překážky, tak k tomu brzy zpracujeme a předložíme zprávu, tedy zprávu o překážkách implementace této směrnice. No a další otázka je, zda Eh, různé, tedy vyškolení eh, v různých zemích může být překážkou eh, uplatnění v některé jiné zemi, tak tato směrnice o vzájemném uznávání kvalifikací byla modernizována v roce 2013 a teď je třeba ji řádně uvést do praxe. A zde budu spolupracovat se zástupci průmyslu, se zástupci členských zemích, a budu usilovat o zrušení nepřiměřených bariér. Děkuji. Nyní paní Marie Joa Rodriguez. Tady jsem. Paní designovaná komisařko, Eh, jednotný trh má velký potenciál na eh, přenesení růstu a vytváření pracovních míst, ale musíme mít také na mysli sociální standardy, eh, které jsou ohroženy, není bude-li dobrá regulace. Má otázka zní, jak chcete brát v úvahu horizontální sociální aspekty z hlediska Lisabonské smlouvy a jak chcete brát v úvahu sociální dimenzi při Eh, posuzování ex ante a ex post eh, <clears throat> při posuzování jednotlivých politik. A jaká je vaše, jaké je vaše pojetí eh, lepší regulace? Please. Prosím odpovědi. Děkuji vám. Už jsem o tom hovořila a jsem hluboce přesvědčená, že sociální aspekt společného trhu v politice, tedy v průmyslové politice v Evropské unii být musí. Klíčem je vyvážený přístup. Vnitřní trh je dobrý už sám o sobě. To je nástroj pro vytváření zaměstnanosti a pro hospodářský růst. Je třeba, abychom se soustředovali na sektory, které mají maximální potenciál, ale zároveň sociální ustanovení a ustanovení environmentální se začínají projevovat také v balíčku o veřejných zakázkách. Je tedy možno tyto klauzule už dávat do vyhlášení veřejných zakázek. Jsem přesvědčena, že Evropa může nadále konkurovat kvalitou zboží, ale také kvalitou života kvalitou eh, sociální sféry, která zde byla tak dlouho, eh, dlouho budována. A myslím si, že to není, eh, tyto věci nejsou v rozporu. Na začátku, jestli potřebujeme liberálnější nebo sociálnější Evropy, já myslím, že my potřebujeme jednotnou Evropu se společným trhem. Děkuji, není pan Ashley Fox. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, paní Běňkovská. Tady jsem před vámi. Minulá komise spustila konzultace, aby našla deset eh, eh, právních předpisů, které nejvíce zatěžují malé a střední podniky pak eh, zveřejnila sdělení, vydala press release a hodně jednala, ale jen málo konala. Já bych eh, si přál, abyste nám řekla, eh, který právní předpis byste nejraději chtěla zrušit, abyste pomohla malým a středním podnikům? Jen jeden konkrétní předpis. Znám, znám ten Já ten seznam znám a e, nejsem schopná vám momentálně e, ukázat prstem na jednu položku z tohoto seznamu. Mohu vás ne, e, nicméně ujistit, že já jsem tady mluvil asi 15 minut, ale já obvykle mluvím krátce, ale za to se soustředím na činy. Ale mohu vás ujistit, že tento seznam bude ještě jednou prokonzultován a Eh, aby zajistila, že na tom seznamu budou skutečně ty, ti nejhorší hřičníci. Eh, musí to být seznam, který se v žádném případě nestane dalším kandidátem na založení do šuflíku. To vás mohu ujistit. Začneme na tom pracovat, předpokládám, eh, již za pár týdnů. A možná, že jich nebude nebude jeden, možná až to bude pět nebo deset nebo patnáct, které stěžují eh, eh, podnikatelům život. Děkuji a nyní paní Kaja Kalas. Děkuji, eh, pane předsedo, paní dezignovaná komisařko. V předchozích odpovědích jste zmínila veřejné zakázky a o tom, mluvila jste o tom, jak to, pracu, jak to funguje ve skutečném životě v přeshraničních Eh, firmách a jak eh, malý podíl mají malé a střední podniky. Má otázka zní, eh, jaký konkrétní čin podniknete, aby se usnadnila přeshraniční spolupráce v oblasti veřejných zakázek. Jaké budou další kroky? na snížení administrativní zátěže pro podniky. A také otázka, která je s tím spojena. Hovořila jste také o podvodech a o korupci spojenou s veřejnými zakázkami. A studie ukazují, že 20 až 25 hodnoty těch cen spojené se smlouvami e, to představuje. V písemných odpovědích jste vyjádřila své obavy. Obolávám se, musím přerušit a prosím odpověď. Nejbardziej konkrétne nejkonkrétnější kroky eh, už byly učiněny, poněvadž máme nový balíček pro eh, veřejné zakázky v Evropě a je to balíček, který tady hm, vešel v platnost letos na jaře. Eh, víme, že veřejný zakázek se velmi málo účastní přeshraniční podniky. O tom jsem hovořila a může to být z různých příčin. Například možná proto, že mnohé veřejné zakázky se soustředují na zakázky, na služby, eh, kde to není tak jednoduché jako u zboží. Na mě bude eh, záležet to, abych se, eh, já se tady budu soustředit na tom, jak ten balíček v realitě funguje. Eh, jsou tam v tom balíčku opatření na to, aby se eh, zvýšil počet přeshraničních účastníků, aby byla odbourána část eh, byrokracie. A předpokládám, že v době, kdy si budeme dělat přehled toho, jak co funguje a nefunguje, budeme moci zcela jasně říci, jestli ten balíček funguje tak, jak měl. A ta, a ta druhá otázka, jak to bylo? Může, můžete prosím zopakovat druhou otázku? Eh, druhá otázka eh, se týkala řešení problému korupce ve veřejných zakázkách. To je od... Eh, Mluvila o tom už. Já... já už jsem o tom něco řekla. Já se své vlastní zkušenosti se domnívám, že když eh, nebudeme eh, takto, že spíše než velké vyšetřování a podobně eh, je lépe se soustředovat na dobré fungování administrativy, transparentnost jejich zacházení v každé etapě, v každé chvíli, od rozhodnutí toho, jak mají být vydány a kontrola toho, jak jsou skutečně vydávány. Takže tak by to mělo být. S tím mám velmi dobré zkušenosti. A e, otevřeně mohu říci, že nelze, při, nelze přistupovat pouze k represi. A také vám předávám předsednictví. Ta dobrá zpráva je, že teď máte za sebou čtvrtinu otázek. Další řečník, pan Neklesiosakos. E, malé a střední podniky jsou přímo páteří evropské ekonomiky. A problém malých a středních podniků je, že peníze, které směřují do této oblasti, se vlastně stále snižují a jsou pod velkým tlakem. Je to velký problém pro financování malých a středních podniků. A malé a střední podniky samozřejmě tady čelí eh, velkým nadnárodním společnostem, Eh, Projevuje se to v řadě zemí, například také na Kypru, kde vzniká ještě další problém pro malé a střední podniky vzhledem k interní situaci. Jak usnadnit trochu život malým a středním podnikům? Prosím odpověď. Większość mojego portfolio. Eh, většina mého portfolia je svázána eh, s tou prioritou pro malé a střední podniky. Ale i ta část, která se týká společného trhu eh, zboží a služeb, i část související s průmyslem, směřuje tam, aby malým a středním podnikům se usnadnil život, aby tedy mohli vytvářet pracovní místa. Ale také víme, že eh, průmysl služby a malé a střední podniky to, to nejsou izolované ostrůvky, to jsou součást jednoho systému. Jestliže eh, vám eh, na začátku příštího roku ukážu mapu postupu eh, podpory průmyslu, tak to bude současně mapa podpory malých a středních podniků. Mohu zopakovat jak přístupnost kapitálu, přístup na trh, informace, to jsou často věci, eh, které chybí, firmy nevědí, eh, kde si získat informace, jak se dostat k penězům a tak dále. Čili eh, je tady spousta institucí, které by mohly v tomto pomoci. No a lepší regulace. To, co jsem řekla panu poslance Foxovi, pokud se týče toho seznamu věcí, které eh, podnikatelům eh, nejvíce snesaňují život, tak to bude jedno z těch prvních věcí, na které se soustředíme. To se bude týkat celé Evropy, nejenom té jižní. Ale eh, můžete mi věřit, že malé střední podniky mají velmi podobné problémy všude v Evropě. Takže a někdy za to mohou spíše domácí politiky a e, zejména tedy je třeba hodně zacházet s penězi, kterými není nedostatek. Děkuji, Pascal Ladyra od Zelených. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem tady. E, paní Běňkovská, vy jste před chvílí řekla, a já vám za to děkuji, že vám velmi leží na srdci otázka životního prostředí a trvalé udržitelné produkce. Jak víte, Evropský hospodářský a sociální výbor loni jednomyslně přijal stanovisko týkající se udržitelné spotřeby. A to z hlediska mm, informování o životnosti produktu. Je tady totiž taková ta praxe v Evropě, že by prodloužením životnosti produktů bylo možné nejen zlepšit důvěru spotřebitelů v produkty, ale také snížit eh, naše eh, stopu v životním prostředí. Tam se, chcete podniknout nějakou iniciativu, aby životnost eh, produktů na jednotém trhu byla eh, považována za jednu ze zásadních charakteristik produktu a aby prostě bylo možné bojovat proti naprogramované krátké životnosti. Děkuji bardzo. Tak mám taky. Děkuji vám. Ano, takový plán mám. Každý, kdo eh, žije zhruba tak jako já, ví, že v 70. letech eh, se věci kupovaly na 20 let, eh, dneska na 5 let. Všem to jsou dvě strany jedné mince. Na jedné straně, pokud je to dáno nekalými praktikami obchodníků, tak to musíme, to musíme bránit a musíme umožnit spotřebitelům, aby byli řádně informováni. Na druhou stranu ale zase eh, pozor na to, abychom neomezovali spolu, pardon, konkurenceschopnost průmyslu. Ale skutečně jsou to zkušenosti, které můžeme všichni potvrdit. The next question, Mrs. Marko. Další otázka, paní Marko Falko. Eh, dobrý den. Jen komise má právo iniciativy evropské legislativy. Ve vašich písemných odpovědích říkáte, že eh, Eh, musíme směřovat k lepší legislativě. Chci se ptát, eh, jaké množství různých předpisů chcete eh, měnit. Tam se také z hlediska malých a středních podniků, protože velké množství právních předpisů zatěžuje malé a střední podniky. Ty mohou jen velmi těžko snášet náklady, které představuje takové velké zpracování předpisů a my víme, že je to velice znevýhodňující pro malé a střední podniky vůči velkým podniku. Chci se tedy zeptat, je zda eh, si dovedete eh, představit, eh, co to představuje a zda máte zkušenosti ze soukromého sektoru. Nikdy jsem nepracovala v soukromém sektoru, ale 20 let jsem se zabývala nástroji podpory malých a středních podniků. A mám o tom docela rozsáhlé rozsáhlé znalosti a vím, eh, jak těžký někdy mají život. A to je eh, z hlediska jak evropské legislativy, tak domácí legislativy. Protože jednotlivé země mají eh, své byrokratické překážky, které malým a středním podnikům znemožňují svobodné fungování. Nicméně, jak jsem řekl, momentálně eh, nechci a ani nemohu eh, říci, že jestliže zavedeme eh, jeden zákon, tak škrtneme dva. To vám nemohu říct. Ne? Ale mohu garantovat, že ten přehled, který už tady byl a je, tak ten prohloubíme a skutečně mnoho právních aktů, regulací, deregulací, že opravdu budou zrevizovány. To můžete ode mě čekat. Děkuji vám. Thank you. Děkuji. Pan Niklas Bay. No, paní komisařko, z 2. února 2012 Lucemburský soudní dvůr eh, žádá, eh, aby se EU e e, vzdálila od e, opatření, které se týkají antidumpingových opatření. To také parlament schválil. Evropská unie se takhle vlastně podřizuje neoliberálním požadavkům VTO a vlastně ohrožuje svá pracovní místa takové Eh, takové situace samozřejmě neexistují mimo EU. Partneři EU takovéto opatření eh, samozřejmě eh, nepřijímají. Celá řada národů v EU jasně projevila v posledních volbách, že nevěří ve své politické strany a že nevěří v tady tyto postupy. Paní komisařka, mám tady tuto otázku. Eh, budete mít tu odvahu, abyste čelila VTO a přijmete opatření, které budou chránit naše podniky, eh, a nebo budeme poslouchat VTO a Spojené státy, které nám neustále eh, přikazují své pokyny. Děkuji bardzo. Děkuji vám. Já jsem měla eh, v původně, tedy v tom, eh, v tom eh, mm, svém úvodním projevu, něco jsem nestihla říci a to je o <clears throat> nedostatek, nedostatku dogmatismu a to jakéhokoliv. Pro nás je důležité to, aby Evropa si udržela pozici lídra, pokud se týče Eh, zaměstnanosti, vytváření nových pracovních míst a kvality života. My k tomu musíme přistupovat komplexně. Komplexně přistupovat k průmyslové politice, k politice vůči malým a středním podnikům. A nelze spochybňovat to, aby určité, nebo to, že prostě vysoké standardy, které jsme si sami stanovili, nám stěžují eh, pozici na světových trzích. To znamená jenom to, že musíme své zájmy bránit aktivněji. Domnívám se, že všechny dostupné instrumenty musí být řádně využívány tím, že budeme dobře vyjednávat v mezinárodní obchodě. Je všem také jasné, že Evropa se nesmí uzavírat světu, eh, neboť náš podíl na světovém obchodu, na trzích třetích zemí je obrovský. A i pokud se inovací týče, eh, v Evropě se toho děje hodně a tak to bude a tak to být musí. Musíme dbát zejména o to, abychom měli vyvážený, vyváženou vzájemnost v zahraničním obchodě, včetně udržení našich standardů, s tím cílem, eh, že by do Evropy směřovaly nové investice. This Nadine Morano from... Paní Nadine Morano z EPP. Děkuji. Eh, jeden konkrétní příklad před otázkou o podnik rolozie. Eh, je to situace, kterou má celá řada dalších malých a středních podniků v Evropě. Stále rostou eh, ceny energií. 20 eh, obratu jsou náklady na plyn, elektřinu a podobně. Energetika představuje 40 až 65 nákladů na výrobu, například v textilu který je dovážen, je celá řada škodlivých látek, jako třeba polyfenol, a vyrábějí se e, z různých e, problematických materiálů. E, také způsobuje velké znečištění, například vod. Jste připravena zlepšit konkurenceschopnost našich podniků tím, že se podpoří těžba, těžba plynů, břidlicových plynů. To v rámci toho investičního plánu 300 miliard, o kterém hovoří předseda. Bardzo dziękuję za to pytanie, pani poseł. Děkuji vám za tu otázku, paní poslankyně. I, I o tom jsem už hovořila. Evropa má nejdražší energie a to neumožňuje konkurenceschopnost našeho hospodářství. Je jasné, že musíme, a to všichni, eh, všechny eh, země eh, o tom rozhodnout tam, poněvadž tam to rozhodování patří. Je třeba se sice držet norem evropských, nicméně energetický mix je věcí členské země. A není pochyb, že otázka dostupnosti energií, ceny energií je klíčovou pro konkurenceschopnost naší ekonomiky. Pan designovaný komisář Mikhail Kanet hovořil o nutnosti velkých investic a zejména do infrastruktury na společném energetickém trhu a v tom ho chci rozhodně podporovat. Důležité je, aby se využili všechny zdroje energie, a to se týká i břidličného plynu, a všude to musí být naprosto bezpečné. To je věc, kterou se musí zabývat Evropská komise, poněvadž toto eh, energie, to je skutečně největší eh, nákladová položka v průmyslu v malých středních podnicích. Děkuji, Chcete zlepšit eh, přístup malých a středních podniků k úvěrům. Řekněte nám prosím konkrétně, jak budete postupovat. Evropská investiční banka poskytuje úvěry prostřednictvím eh, finančníků, kteří přesně definují podmínky. Podniky nám říkají, že vše přichází pozdě, že je to složité a nefunguje to. Změníte systém a eh, v podle politiky 2020. Chceme respektovat formy podniku. Jak chcete zaručit stejné podmínky pro podniky, eh, ať už jsou družstevní, eh, vzájemné eh, pojišťovny a podobně, aby stejné podmínky platily pro všechny typy podniků. A poslední otázka. Hovoří se o sítích podniků Chci se zeptat, zda máte v úmyslu podniknout určité iniciativy, aby se sítě podniků nebo síťové propojení podniků zlepšilo? Mám... Děkuji za tento dotaz. Na evropské úrovni, a nehovořím nyní o regionálních fondech a zdrojích, které jsou pro mnoho evropských zemí velice důležitým prostředkem pro podporu malých a středních podniků. Máme zde samozřejmě Evropskou investiční banku, o které se zmíní Evropský fond pro investice. To je fond, který se prokázalo se, že je to opravdu velice dobrý nástroj pro půjčky, pro finanční prostředky v mnoha zemích. Máme kosme nástroj 2,3 miliardy eur. Všechny tyto nástroje, všechny tyto nástroje chceme využívat velice aktivně. Já vím samozřejmě, že když vymýšlíme různé nástroje pro podniky a je to veřejný fond, je to, jsou to veřejné finance. Čili opravdu musíme ověřit, jakým způsobem dochází k převodu těchto peněz a tak dále tak samozřejmě, že to často zpomalí vyplácení těchto prostředků. Všem to už je otázka jednotlivých operátorů, jednotlivých článků. My budeme samozřejmě dělat takový tlak, aby ty nástroje byly jednoduché. Především pokud jde o ty mikropodniky, nejmenší podniky, startupy, tam to musí být opravdu velice jednoduché nástroje, protože jinak to nebude fungovat. Pokud jde o různá řešení právního charakteru, zároveň um, období splatnosti, propojení, to znamená tam, kde musí dojít k platbě, to bude těch 30 dní, ne těch 60, kdy musí být teda ta platba vyplacena. Bude to 30 dní místo 60 z minulosti. To je jedna z věcí na základě vlastní zkušenosti. Vím, že často vlastně mm, při čekání na výplatu dojde k bankrotu takového malého podniku. Prostě čekají fakt, mm, zaplacení faktur za služby, za mm, práci, kterou vykonali a tak dále. Čili je to obrovský problém a právě proto právní řešení by měly v této oblasti malým a středním podnikům skutečně přinést velice dobrý efekt, pokud jde o platno, platby. Děkujeme. Vážená paní komisářko, reindustrializace Evropy je velice důležitá pro opětovné probudování, přebudování našeho průmyslu. My samozřejmě, celé Evropě, my samozřejmě víme to velice dobře, protože 2,5 milionu lidí emigrovalo od nás, z Polska. A to je stejný problém, například, který vidíme v východní, střední, jižní Evropě, čili není to jenom náš problém. Jeden ze zásadních problémů, hovořili jsme o tom, ceny energie čtyřikrát vyšší než v USA. Vážená paní kandidátka se zmínilo o tom, že bude investovat, bude podporovat reindustrializaci, že se bude zabývat na nízko, eh, nízké emise, na, sniž, na odvětví s nízkými emisemi, na zredukování CO2 emisí. Čili to znamená, že budete omezovat ener- získávání energii z uhlí, nebo že budete vůbec uh, omezovat um, těžbu uhlí Ráda bych pouze zopakovala a dodala jenom jednu větu k tomu, co jsem právě řekla eh, paní kolegyni. Ano, energetický mix. Oba dva typy uhlí, to je na členských státech. Členské státy sami rozhodnou, kolik a z jakého zdroje budou využívat při produkci energie. Samozřejmě, že musí dodržovat určité regulace evropského charakteru. Rada bude za několik týdnů se na evropské úrovni věnovat energetické politice a kromě jiného i těmto problémům, o kterých hovořil pan poslanec. Zatím nemáme nějaké konečné řešení, pokud jde o klimatickou, klimatické záležitosti. Samozřejmě, že ceny energie musí být nižší v Evropě. Uhlí je jedním z ze zdrojů energie. Členské státy mají právo vytvořit si svůj energetický mix um, na základě jejich rozhodnutí. Samozřejmě za podmínky toho, že budou samozřejmě to, co vytvořili jednotlivé členské státy, stanovili v oblasti požadavku na životní prostředí. Samozřejmě občas je to náročné, ale musí se na tom trvat. Děkuji. Mr. Gebrandi from Aldi. Pan Gebrandi za Alde. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Paní Běnkovská, Efektivita v oblasti zdrojů, to je i udržitelné využívání přírodních zdrojů, suroviny, potraviny, voda, vzduch, ekosystém. Je to v podstatě i jakýsi základ pro změnu našeho ekonomického modelu. Jakožto jedna z hlavních iniciativ této oblasti pro rok 2020 je to uh, především pracovní místa, růst, chceme snížit náklady, chceme zvýšit konkurenceschopnost celé Evropě. Měli bychom ušetřit 6, mili, 6 miliard eur ročně na základě balíčku, o kterém, eh, který připravila komise. Souhlasíte s tím, že tato efektivita zdrojů by měla být klíčem celé naší industriální politiky a udržitelnost a konkurenceschopnost nejenom, že jdou ruku v ruce, ale zároveň, že se posilují a doplňují. Souhlasíte s tím, že potřebujeme určité indikátory, určité cíle v této oblasti efektivity účinnosti zdrojů? Děkuji. Děkuji za tento dotaz. Pokud jde o tu první otázku, souhlasím stoprocentně. Myslím si, že jedním z našich cílů v oblasti surovin je Raw Materials Initiative této oblasti, kterou bychom měli implementovat. Jde o bezpečnost dodávek, přístup za dostupné ceny. Zároveň hovoříme o vyjednávání se třetími zeměmi, především u klíčových surovin. A dvou záležitostí, které jsou v našich rukách. Inovace, výzkum, nejen v oblasti surovin, ale i pokud jde o resource efficiency, to znamená účinnost, efektivnost této oblasti zdrojů. A zároveň, pokud jde o odpady, recyklaci, účinnost této oblasti, nové trhy, u těchto druhotných surovin například dále. Je to například i ta životnost, už, užitkost, použitelnost produktů, o které to jsem se před, chvíli, před chviličkou zmínila u jednoho dotazu. Ano, energetická účinnost, politika v oblasti surovin, to není něco, co brání eh, industriální průmyslové politice. To ji naopak podporuje a tímto směrem budu samozřejmě pracovat. And Dennis de Jong za GUE položí ještě jednu otázku. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Paní Běnkovská, druhá otázka z mé strany. Já doufám, že nyní se budeme věnovat i detailům. Jistě, prioritu máme udělit malým a středním podnikům. Na ty ovšem mají dopady různé kriminální, trestné činnosti, oblasti. Například dále je to problematika franchise. Mohla byste nám říci, něco o konkrétních praktických iniciativách, které plánujete pro tuto oblast. Zmínil se o tom několikrát i Evropský parlament to znamená tam, kde bychom mohli přijít s komunitními iniciativami, mm, myslím si, že různé oblasti zdáňování a tak dále. To všechno, co má dopad na malé a středně velké podniky. Děkuji za tento dotaz. Malé a střední podniky, ano. Průmyslová politika, průmysl, který zároveň je propojen s problematikou tvorby pracovních příležitostí v malých a středně velkých podnicích. Ve všech těchto případech musíme zúrazňovat to, aby nelegální, neférové, nekalé praktiky neměly místo v této oblasti. Tak jak jsem se zmínila v mém úvodním vystoupení, já budu bojovat proti takovým praktikám velice důrazně pokud jde o služby, poskytování služeb. Dále se pan poslanec zmínil o oblasti franchisingu. My bychom se měli v brzké době věnovat tomuto problému, vypracovat konkrétní plán, který by řešil tento problém. Bezpečnost ochrany spotřebitele, bezpečnost ochrany pracovníků, bezpečnost, jejich ochrana a tak dále. Čili v sociální záležitosti, v podnikání, malých, středně velkých podnicích, v průmyslovém odvětví. Toto jsou věci, které musíme, které musíme věnovat pozornost a musíme bojovat proti těmto nekalým praktikám. Děkuji. Mr. Igor Soltes from the Greens. Pane Igor, Igor Soltes za zelené. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Běnkovská, řekli jste, že systém veřejných zakázek je jednou z vašich priorit. To je velmi dobrá zpráva pro eh, daňové poplatníky a pro veřejné peníze. V nových směrnicích také máme nové nástroje, eh, které, mějí, které mají zdůraznit sociální a environmentální kritéria. Ale jedna otázka. Jak a co uděláte, paní Běňkovská, aby pokrok, eh, kterému došlo v oblasti veřejných zakázek, zejména přístup malých a středních podniků a zohlednění kritérií sociálních a eh, environmentálních, eh, aby to tedy nebylo spochybněno jednáním o transatlantické smlouvě? Děkuji za tento dotaz. Implementace balíčku v této oblasti, to není mou zásluhou. Došlo k tomu již na jaře letošního roku. Ehm, já samozřejmě se budu snažit o to, aby v této oblasti veřejných zakázek, abych se podíval, jakým způsobem to bude fungovat, implementováno, jakým způsobem to bude a tak dále. Bohužel v této oblasti, ano, dva problémy. Málo účasti zahraničních podniků, pokud jde o veřejné zakázky, malá účast malých a středních podniků, to je další problém. Takovým příkladem v Evropě. Dobrým příkladem je Portugalsko, která zavedla systém e-procurement, elektronické zakázky veřejné. A malé a střední velké podniky mm, v této oblasti, jejich účast na těchto zakázkách vzrostla díky tomuto projektu. To je jeden z takových praktických příkladů toho, jak to, že umožníme, rozšíříme tyto možnosti. Ovšem to je propojeno i s administrativou, elektronickou administrativou a tak dále, pokud členské státy budou rozsáhlejším způsobem využívat tyto elektronické veřejné zakázky, tento systém. Myslím si, že účast malých a středních podniků automaticky vzrostá. To je pro nás velice důležité. Děkuji. And the last question, a poslední otázka z první poloviny. to je e, druhá otázka od F, EFDD, paní Parker. Děkuji, paní předsedkyně. Já vidím v životopise, že máte postgraduální e, titul ve veřejné správě. E, takže to určitě zdůrazňuje závažnost veřejného sektoru. Pokud se nemýlím, tak eh, vlastně eh, podobně jako eh, pan kandidát Hill, neměla jste nikdy volené místo, nezastávala jste nikdy volené místo, zastávali jste jen, zastávala jste jen úřednické, úřednická místa. Chci se zeptat, když zvolený eh, parlament eh, například bude požadovat odvolání nějaké směrnice, například o eh, pracovní době, můžete dát nějakou jednoznačný, jednoznačný příslip, že to pak skutečně uděláte? Můžete mi věřit, že znám role zarovna. Prosím, abyste mi věřila to, že znám roli národních parlamentů a zároveň Evropského parlamentu. Informace není až úplně tak přesná, ta, kterou jste poskytla protože jsem byla a ještě týden, myslím, více než týden, budu senátorkou v Polsku. Čili mám rovněž zkušenosti i z funkce, která je volenou funkcí. Vím, jak funguje Evropský parlament, vím, jak důležitá je spolupráce s Evropským parlamentem. Mohu vám zajistit a zaručit to, že podobně jako mý předchůdci budu velice aktivně podporovat tuto spolupráci a že ani o krok se neuchýlím od toho, o čem se smíla, zmínila paní kolegyně. To znamená ty moje byrokratické, řekněme, zkušenosti a tak dále. Eh, doufám, že pokud budu schválena v tomto postu, že mě poznáte lépe a opravdu nejsem byrokratkou. Myslím si, že veřejná administrativa, zpráva může fungovat jako doma, nemusí to být pouze byrokracie, kterou si pamatujeme z knížek a z filmů. Myslím si, že by to mělo být právě, měla by to být taková moderní administrativa, funkční administrativa. Každá administrativa či zpráva, které jsem fungovala a pracovala, byla takovou administrativou. Všechny práva Evropského parlamentu budou dodrženy, veškeré závazky, které Evropská komise má vůči Evropskému parlamentu, budou dodrženy a dialog s Evropským parlamentem bude jedním z klíčových oblastí mého mandátu. Děkuji. Uh, well, thank you very much. Děkuji. Jaroslav Ivaškevič. Děkujeme. Pan Robert Jaroslav Ivaškevič je dalším řečníkem. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážená paní kandidátko na poskomisařky, Hovořili jsme o malých a středně velkých podnicích, hodně, ano, asi protože trpí regulacemi, administrativou, neberou ho vážně politici, celý tento sektor a tak dále. I přesto, že je odpovědný za většinu pracovních příležitostí i HDP VU. To, zda se tato situace změní či nezmění, to bude záležet hlavně i na vás, paní komisařko. Nezapomínáme na tím, že u liberalizace předpisů, posilování volného obchodu. Vím, že zde máte hodně stoupenců. Víme, že chcete omezovat byrokraci a my vás budeme podporovat v tomto úsilí. Budeme vám pomáhat. Ovšem, poprosil bych o upřesnění jedné záležitosti. Chcete posílit eh, jednak industriální základnu v Evropě a zároveň hovoříte, že mm, mm, pokud jde o ten eh, škodlivý balíček energeticko-environmentální, eh, mm, že ho rovněž podporujete, práci, což je vlastně trošku po rozporu. A proto bych poprosil o odpověď. Nyní poprosíme. Ano, souhlasím s tím, že jsou to právě malé a středně velké podniky, které trpí nejvíce. Ano, máte pravdu. Ze strany evropské a i ze strany národní legislativy. Druhá věc. Děkuji za to, že jste se, pane poslanče, deklaroval tímto způsobem, že budete podporovat mou činnost této oblasti, přehled stávající legislativy, ověření nové legislativy. O, už jsme o tom hovořili, test SMI, eh, mm, analýza dopadů, testy teda pro malé a středně velké podniky, analýza dopadů. To znamená, jak funguje tato legislativa a tak dále, jakým způsobem fun- bude fungovat nová legislativa. To všechno využijeme. Ovšem ta druhá část ne. O tom, o čem jste se měl s tím nesouhlasím. Já jsem se o tom zmínila v mém úvodním vystoupení, v mé mm, projevu. Nejde o reindustrializaci a využít a na jedné straně reindustrializace, na druhé straně vysoké standardy životního prostředí, to přece se nevylučuje. My to můžeme udělat v Evropě, jsme schopni to udělat, máme zde konkrétní rozhodnutí, musíme myslet i na naši budoucnost, na budoucnost našich dětí. Dvě věci. Tvorba pracovních míst, příležitosti, reindustrializace. To má samozřejmě obrovský dopad na malé a středně velké podniky, protože to jsou propojené nádoby průmysl, malé středně velké podniky, služby, inovace. To je jeden balík, jeden element. Nemůžeme z toho nic výjmout. Prostě ne, ne, nebije se to s požadavky v oblasti životního prostředí, my čekáme na Evropskou radu v tomto ohledu, čeká nás to v říjnu, uvidíme, jaká nová rozhodnutí padnou. Paní kandidátce eh, na komisář. Děkujeme, vážené paní kandidáce na post komisářky, paní Ildiko Galt-Pelč má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo, děkuji za možnost vystoupit. Vážená paní designovaná komisařko, děkujeme za úvodní vystoupení a zároveň děkujeme za to, že chcete opravdu posílit vnitřní trh, že vám leží na srdci. Vidíme zde jasné překážky. Dovolte, abych obrátila pozornost alespoň na jednu. Sedím zde, paní komisařko, sedím zde před vámi. Dovolte, abych obrátila vaši pozornost na jednu z těchto bariér, jednu z těchto překážek. Když se někdo přestěhuje do jiného členského státu, chce mít svůj automobil, si bere sebou, my jsme o tom již hlasovali v Evropském parlamentu. Ovšem všechno bylo zablokováno, protože rada požádala o analýzu dopadu. Vidíte nějaké jiné řešení, které by bylo akceptovatelné pro všechny členské státy, pro spotřebitele i podniky? Děkuji. Děkuji, děkuji. a pravděpodobně se zmíním o zkušenostech, které má mnoho z nás v této oblasti. Registrace automobilu na vnitřním trhu, to je problém na který poukazují naši obyvatelé jako na jeden z nejzávažnějších problémů. Tato povinnost nové registrace v další zemi je předmětem mnoha stížností. Cílem navrhované směrnice v této oblasti je zlepšení fungování trhu, snížení administrativní zátěže. Tento návrh nebude mít dopad ani na stávající evropské právo, ani na stávající národní legislativu. Stává, členské země mohou samozřejmě libovolným způsobem zatěžovat eh, používání těchto automobilů na svém území. V souvislosti s tím, že tato směrnice chce zjednodušit tyto procedury, postupy, administrativu. Je to proto zásadní pro naše obyvatele. Já udělám vše proto, aby jsme dosáhli porozumění na radě. Toto je jedna z 20 nejdůležitějších věcí, které které jsou zásadní pro naše obyvatele. Je to něco, co je trápí, musíme to opravdu velice rychle změnit. Děkujeme, paní kandidátko. Evelyn Gebhardt má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Vážená paní designovaná komisařko, eh, už jsme o tom několikrát hovořili eh, v balíčku. Eh, z Dubna jsme také schválili několik novinek, zejména pokud se týče lepší podmínky pracovního práva, sociálního práva, sociální povinnosti a tak dále. A to se týká nejenom tedy hlavních dodavatelů, ale také pod, eh, pod subdodavatelů. Jak chcete zajistit to, aby se menší eh, obce, menší města o tom dozvěděli a mohli to využívat, poněvadž to je strategicky důležité pro rozvoj regionu. Dále ve stejném kontextu je e, směrnice o koncesích. A tady jde o to, aby nevznikl žádný tlak na liberalizací e, služeb ve všeobecném veřejném zájmu. Bardzo dziękuję. Děkuji vám. Já už jsem o tom eh, krátce hovořila. Nicméně ten eh, balíček veřejných zakázek představuje důležité změny. Jsou tam nyní nástroje, které umožňují členským zemím zavádění inovačních, eh, environmentálních a sociálních klauzulí. sociální, ekologické a inovační e, záležitosti mají e, své stanovené místo e, v této směrnici. Je to samozřejmě velká šance pro řadu menších podniků, aby věděli, jak na to. Domnívám se spolu s kolegy, že budeme muset své instituce a, a agentury, které mají informovat e, samozprávy a tak dále, takže e, tady bude třeba jich využít a zorganizovat informační akci. Samozřejmě, že e, nejlepší je Eh, to je otázka šíření osvědčených postupů a tak dále. Čili já myslím, že v nejbližší době něco takového rozpoutáme. Eh, pokud se týče vodního hospodářství, jak jste zmínila, tak tady nehodlám zasahovat do toho, na čem se společně dohodl Evropský parlament s radou. A myslím, že další dialog který se týká zainteresovaných eh, stran a eh, občanů, že budou tedy pokračovat, takže asi nebude docházet ke změnám. Ano, děkuji. A nyní bych prosil pana Bronislava Pěcha. Děkuji vám, paní ministr. Eh, pan předseda Juncker vám dal také do portfolia agenturu EMA, čili jde o zdraví obyvatel a jde o pár set miliard eur ročně. Vy zde nemáte příliš mnoho zkušeností a tady je otázka zajištění dostupných léků v dostatečné množství. Chtěl bych říci ještě toto. Třeba Viagra pochází z Ameriky, ne z Evropy, ale vytvořila se patentová ochrana léku a to vedlo potom k vysokým cenám. Takže jaké máte úmysly legislativní, tak aby eh, se rovnováha překlopila spíše ve prospěch pacienta než farmaceutického průmyslu. Připomenu ještě, že eh, zákony o duševním vlastnictví vytvářejí lobbysté. Děkuji prosím o odpověď. Pane poslanče, mohu vás ujistit, že k tématům eh, nebo těmito tématy, kteří se nyní zabývají eh, otázkami léku, eh, se těmito otázkami budou zabývat i za mého mandátu. Tedy ta otázka, zda to, co jsem dělal v minulosti, pro mě eh, bude eh, obtížné a prostě, že s tím má zkušenosti a nepomůže mě to, hm, tak já myslím, že ne. Eh, jak víte, tak já jsem se před časem stala minister, ministrní infrastruktury, zvládla jsem to dobře. Jsem odolná vůči lobingu, a mohu vás ujistit, že lobbying neprojde ani eh, u směrnic, který eh, budu mít na starosti. A děkuji vám. Nyní pan Filip Debaker. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, zůstal ještě trošku u stejném tématu. Vy jste Eh, dostala tady na starost také farmaceutický sektor a to je určitě takový eh, silný bod v našem Eh, průmyslu. Jsme rádi, že ho máme. Je to také důležité vzhledem ke stárnutí obyvatelstva. Mám konkrétní otázku. Na jedné straně, co uděláte, aby se eh, posílil systém, aby tady byly nejenom velké farmaceutické podniky, ale také malé a střední podniky, eh, pro které je celkem složité projít celou tou škálou těch klinických zkoušek. A za druhé, Eh, hodně diskuse probíhalo také s členskými státy a celá řada spoždění, které vidíme, když se dostávají nové léky na trh, eh, Mnoho spoždění vychází právě ze členských států. Eh, co můžete udělat pro to, aby také členské státy se tady zapojily do této politiky, a to zejména v tomto sektoru, který je tak velice důležité pro zdraví obyvatel? Děkuji vám a prosím o odpověď tak eh, vy jste o tomto sektoru hovořil podobně jako o jiných sektorech. A je dobře, že farmaceutické odvětví eh, se stává součástí balíčků eh, průmyslu v Evropě. Jde o sektor s nejvyšším podílem eh, na výzkumu a vývoji. V souvislosti s tím všechny dostupné prostředky z Horizontu 2020 z jiných programů eh, se dají na to, aby inovace v tomto eh, sektoru, ale také v jiných, tak a, že to je prostě situace stejná jako u jiných subdodavatelů. I zde je třeba, aby se pokud se týče také regulace a dalších věcí, tak aby zde byla vyřešena otázka dostupnosti financí na vývoj a e, výzkum, přístupnost e, trhů. A pokud se týče dostupnosti léku, to je otázka členských zemí, čili tady Evropská komise se angažovat nebude. Opakuji ještě jednou, pokud jde o léky, dostupnost a jakost, tak tím se budeme zabývat v první řadě, pokud se týče o farmaceutický průmysl a zdraví pacientů. Děkuji vám za tuto odpověď a nyní paní Sofia Sakorafa. Děkuji, eh, pane předseda. Paní Věnkovská, eh, Předseda Juncker řekl zcela otevřeně, že malé a střední podniky si zaslouží zvláštní pozornost i financování, vzhledem k tomu, jak důležité jsou pro ekonomiku. Ale v rozpočtu pro nadcházející eh, období je příliš nízká úroveň prostředků a je tady také příliš velká byrokracie. v Evropské unii, v členských zemích, zejména v zemích, které jsou pod dohledem, jsou právě malé a střední podniky velice důležité a snaží se získat jakoukoliv podporu, která je dostupná. Slyšeli jsme o tom, že je potřeba větší flexibility při investování. Jak se to projeví? Otázka o překonání eh, nadměrné byrokracie. Tady je možná také otázka, zda je na místě eh, kritérium způsobilosti, eh, které je tak přísně definováno u malých a středních podniků. Rzeczywiście bylo to dzisiaj už wielokrotnie powtarzane. Už mnohokrát tady zasnělo, že malé a střední podniky jsou základem hospodářství v EU. A to se týká jak zboží, tak služeb. E, Řekl jsem, že jim budeme věnovat e, speciální pozornost. Víme, že e, zároveň těch peněz, které jsou k dispozici malým a středním podnikům v různých programech, není málo. Často se využívají neefektivně, nesprávně nebo často v přístupu k ním stojí v cestě byrokratické překážky. A hovořím o programech jak organizovaných z úrovně EU, tak i z regionálních fondů nebo eh, regionálních politik jednotlivých členských zemí. Tak eh, tady to jsou skutečně peníze ve výši stovek miliard eur a nejde o nic jiného, než je přizpůsobit potřebám podnikatelů. Je nezajímají peníze, které my tady vymyslíme. To oni potřebují, aby peníze byly pro to, co oni potřebují dělat ve svém oboru, ve svém regionu a tak dále. V této souvislosti chci Eh, dobře řídit prostředky z programu COSME. Za druhé, můj direktorát eh, ve spolupráci eh, s DG Regio bude zajišťovat, a tak se tomu to už stalo v některých členských zemích, budeme dbát na to, aby ty prostředky byly vynakládány dobře. Samozřejmě Jde nám o privátní investice také, takže budeme podporovat partnerství mezi eh, soukromým a veřejným sektorem, což není příliš populární, ale třeba to říci. Pan Petr Eriksson. Tak samek. Děkuji. Tady jsem, přímo proti vám je eh, velice důležitá otázka. Zda se nám podaří omezit klimatické změny. Včera jsme slyšeli hovořit kandidáta na komisaře pro energetiku a ten hovořil o otázce eh, závislosti na fosilních palivech. Řekl, že to je vlastně ehm, ta nejhorší situace, na jakou narážíme. Myslíte si, že je také možné, abyste přispěla k tomu, aby se přešlo i na jiné energetické zdroje než um, fosilní, aby bylo možné zvládnout klimatické změny? A nebo uh, spíše budete komplikovat využívání jiných uh, zdrojů, než je například uh, uhlí? Prosím. Já mohu ještě jednou zopakovat, že pro mne průmysl, zprůmyslnění, průmyslová politika nestojí v rozporu s vyváženým růstem, s ekologickým růstem a s čímkoliv, co zatím rozhodla Evropská unie všechny země, které využívají uhlí, eh, poněvadž to je jejich eh, výsostné rozhodnutí, jak si nastaví energetický mix. Všechny tedy země spolehající se na uhlí musí brát v úvahu náročné předpisy ekologické, a to znamená, že musí využívat inovačnější a pokročilejší technologie, musí inovovat s vynaložením eh, většího množství prostředků, tak aby eh, z této suroviny byla energie čistší. Já opravdu nevidím rozpor mezi průmyslovou a ekologickou politikou. Obojí potřebujeme. Pa, pan Marco Zulo. Pan Marco Zulo. I said without microphone, sorry. Grazie, presidente. Děkuji, eh, pane předsedo. Dnes jste prohlásila, že chcete mít nulovou toleranci pro porušování směrnice o službách. Slavné směrnice Bolkrušajnova to je. Jde o směrnici, která rozvíjí jednotný trh, je tedy v základě EU, eh, e týká se tedy různých profesních kategorií v různých zemích, kde se objevuje celá řada kritik. Myslíte si, že by bylo vhodné zrušit tuto směrnici? Konkrétně mám na mysli oblast eh, koncesí. Když vezmeme v úvahu současnou situaci, tak si myslíme, že to spíše poškozuje občany, než jim to pomáhá. Unie přece by měla být ve službách lidí a nikoli abstraktních pojmů. Nebylo by vhodné tuto směrnici pozměnit, aby opravdu odpovídala potřebám občanů? A právě malí podnikatelé v tomto musí být vyslyšeni. Bardzo děkuji. Děkuji vám. Eh, nejsem eh, příznivkyní eh, toho, aby se měnilo něco, co dosud nebylo uplatněno v praxi. Jak jsem řekla, v příští rok budeme mít zprávu o tom, jak implementace postupuje. A Čili musíme zjistit, proč se ta implementace zdržuje nebo neuskutečňuje. Opakuju ještě jednou, že mým heslem je nulová tolerance vůči těm, kteří nechtějí tuto směrnici implementovat. Jestliže ovšem zjistíme, že to má objektivní příčiny, jiné tedy než nechuť pak bude možné uvažovat o její změně. Eh, v současné době ovšem ji nechceme měnit, ale zajímá nás, proč se neimplementuje. Paní Vardo. Eh, děkuji vám. Pan Ben Bernstein. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Především děkuji eh, za úvodní vystoupení a také o té pasáže, která hovoří o malých a středních podnicích. Je tady 3,5 eh, miliardy eur pro program COSME a také se zmiňujete o IMF a PP. A já mám konkrétní otázku. Dnes jsme se soustředili na veřejné financování Eh, můžeme se soustředit na to, jak eh, mít různorodější zdroje financování, jak mít určitý mix financování a také peníze například z penzijních fondů nebo z jiných soukromých fondů by bylo možné také využít, aby byl lepší přístup eh, malých a středních podniků k finančním prostředkům. Děkuji bardzo za to. Děkuji vám za otázku za eh, všemi nástroji, o kterých jsem dosud hovořila a vy mluvíte o eh, programu Kosmo ve výši pouhých 2,3 miliard. Možná bych vám tady připomněla eh, regionální fondy v mé zemi, regionální fondy pro podnikatele 5 miliard euro a to je jenom jedna země. A to jsou peníze, které ve většině, část, většině zemí Evropy eh, fungují, poněvadž to nejde jenom do určitých zemí. Takže když hovoříme o alternativních eh, zdrojích financování, business angels, crowdfunding, čili mimo bankovních zdrojů nebo rizikový kapitál ještě, tak to je balíček, který se stává nejenom tedy z veřejných prostředků unijních eh, a národních, ale budeme hledat tedy další prostředky pro financování malých podniků. Děkuji vám a nyní pan Eduard Martán. Bonjour, madame la commissaire. Dobrý den, paní dezignovaná komisařko. Italské předsednictví a Evropská komise chtějí obnovit eh, cíl do roku 2020 eh, aby bylo možno dosáhnout takových cílů, tak EU musí mít eh, účinné prostředky. Jak chcete tento cíl eh, realizovat a případně chcete, aby byl závazný tento cíl? Jaké právní nástroje chcete použít? My se určitě z této věci nedostaneme, když budeme stanovovat ty cíle podle těch nejnižších když vezmeme, jak velké množství promyslových výrobků se vyrábí při nerespektování eh, sociálních, environmentálních eh, podmínek. VTO počítá s tím, že může být postih, když je opravdu velká škoda. A, mm, Není již na čase, abychom naše normy eh, prosazovali také na hranicích našich zemí? Děkuji bardzo. Děkuji vám. Já už jsem eh, tady samozřejmě hovořila o mm, průmyslu. Eh, zde nám ubývá pracovních míst a to je jedna z hlavních výzev. V roce 2015, jak už jsem eh, řekla, vám předložím plán činnosti související s reindustrializací Evropy. Já už teď mohu říci, že ten cíl 20% je pro nás velmi důležitý, leč eh, nemůžeme ho dosáhnout za cenu eh, snížení sociálních standardů. Domnívám se nicméně, že technický pokrok, inovace, energetická účinnost, účinnější využívání surovin, to vše jsou trendy, které nám pomohou zvrátit trend. Eh, taky eh, kvalifikace eh, do toho patří. Takže hm, to je prostě něco, co předpokládám, budeme spolupracovat spolu s paní komisařkou pro práci, pracovní trh. Takže toto chceme podporovat. To všechno jsou věci, které se v tom plánu činnosti, který předložím v roce 2015 v souvislosti s průmyslem, eh, budou představeny. Domnívám se, no de facto je to takto dokázáno, průmyslový sektor, průmyslová odvětví mají největší šance na inovace energetické, materiálové, vědecké a tak dále. A tímto směrem se musíme vydat. Děkuji vám. A nyní bych vás eh, poprosil, eh, kdyby se mohl, se, se mohla otočit eh, dozadu přes pravé rameno. A vy jste si vyslechla uh, otázku paní Vikruje Grace Ford zde za předsednickým stolem. Pravda čas. Ano, děkuji. A také kladu i já otázku. Eh, je tady váš závazek pro better regulation a pro také nařízení, která jsou příznivější, přátelštější pro podniky. Někdy jsou návrhy, které přicházejí z komise, Eh, které nedávají eh, pozitivní eh, hodnocení. Některé části takových návrhů nemají pak vůbec posouzení. Můžete nás ujistit, že se to v budoucnu nebude dít při vaší práci, aby všechny tedy návrhy měly také posouzení dopadu? My poslanci v naší práci si Eh, říkáme, že někdy jsou problémy v těch posouzeních dopadů, nebo že se všechno také nebylo na eh, dostatečně zváženo. Eh, děkuji vám, paní předsedající. Čekala jsem hroznou otázku, ale přitom je to otázka, na kterou vám mohu odpovědět dvakrát ano. Děkuji vám. Výborné, ano. Ale já vám mohu říci, že spolu s touto otázkou paní spolupředsedkyně eh, já jsem přišel o předsedání ano, a my jsme v poslední čtvrtině mm, našeho slyšení. A nyní Michael Toyer za ALDE. Eh, děkuji vám, paní předsedající. Eh, paní rezignovaná komisařko, vy jste hovořila o malých a středních podnicích, třeba ve farmaceutickém průmyslu, eh, hovořila jste o nich jako subdodavatelích, ale pak existují jiná a to jsou ty, které eh, se věnují velice intenzivně výzkumu medicína, biotechnologie a tak dále. Mnozí si stěžují na nedostatečnou svobodu výzkumu a příliš velkou regulační zátěž a byrokratickou zátěž. Jste ochotná se na tuto regulaci a byrokracii podívat kritickým okem a snažit se zvětšit pro tyto podniky eh, svobodu podnikání a tady výzkumu. Kromě toho je tady otázka, jak vnímáte eh, smlouvu TTIP z USA. Eh, myslíte si, že naše zájmy, zájmy našeho průmyslu jsou zde ochráněny? Děkuji vám. Farmaceutické firmy, podobně jako malé a střední podniky v jiných oborech, eh, na ty se zaměříme. Máte nicméně pravdu, že právě v tomto oboru eh, je počet malých, ale vysoce inovačních podniků, které opravdu mění eh, hodně věcí, vynalezají nové léky a tak dále, tak eh, právě ve farmaceutickém průmyslu je jejich počet eh, velmi vysoký. Odpověď zní tedy ano, budu je podporovat. A to jak v oblasti odstraňování byrokratických bariér, tak i zlepšení eh, přístupu a možností eh, provádět výzkum. Omlouvám se, eh, utekla mi vaše druhá otázka. Ta druhá otázka se týkala zájmy průmyslu, zejména malých a středních podniků v té typu. Aha, i zde je odpověď ano, Eh, i když pan předseda eh, mě eh, trošičku zkrátil o čas na začátku, takže jsem to nebyla schopna doříct, ale ano, je to samozřejmě doména mého direktorátu, pokud tedy mě um-, to umožníte, ale naše role třeba související s automobilovým průmyslem, je v té typu klíčová a samozřejmě je to otázka spolupráce s paní komisařskou Malström. E Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat paní dezignované eh, komisařce za její odhodlání při tomto slyšení. Věřím, že bude stejně odhodlaná i pak v další práci. Jsou země, které transponovaly eh, směrnici o spožděných platbách, ale neuplatňují je. Je to případ Itálie. Máme pět tisíc podniků, kterým hrozí úpadek, protože nedostali peníze od veřejných eh, úřadů. Chtěla bych vědět, co si o tom myslíte. Jak chcete postupovat vůči těmto zemím? Nebylo by možné jim navrhnout nějakou kompenzaci? Před chvílí tady se hovořilo o směrnici Bolkenstein. Já nejsem spokojena s vaší odpovědí, protože to není pouze otázka transpozice e, směrnice. Směrnice byla transponována, ale v některých zemích je třeba měnit zákony, je-li třeba efektivně chránit e, pracovníky. Tam se, zda eh, jste ochotna diskutovat případ od případu, to je země od země tyto případy. Thank you for the answer. Děkuji za odpověď. Děkuji za tento dotaz. Máme zde mnoho údajů, které hovoří o tom, že právě tato směrnice o službách snížila různé administrativní bariéry, překážky v oblasti podniků a především malých a středně velkých podniků. Já samozřejmě naslouchám, budu naslouchat, budu hovořit se všemi zástupci členských států o jednotlivých překážkách při implementaci této konkrétní směrnice. V následujících měsících se budu snažit aktualizovat Eh, i výsledky z roku 2012 Evropské komise, kde jsme hovořili, kde se hovoří o dopadech eh, implementace směrnice pro služby. Vím, že Itálie například již měnila své předpisy v této oblasti a v současné době Evropská komise vede rozhovory, vede jednání s Itálií v tomto ohledu zda Itálie bude nadále měnit předpisy v této oblasti. Budeme o tom neustále hovořit, nejenom s vaší vládou, ale i s europoslanci, protože máte pravdu. V některých konkrétních zemích ano, tyto změny implementace této směrnice budeme muset dělat v několika krocích, v několika kolech. Budeme se tomu věnovat určitě. Last ten questions. Posledních deset otázek. Myslet na to, prosím, z hlediska času. Prosím, pan Koferaty. Děkuji. Paní Děňkovská, jak víte, evropské instituce eh, musí přeskoumat strategii 2020. Chtěl bych vědět, jak chcete přispět k tomuto přeskumu této strategie a především, které eh, sektory jsou prioritní, na které se chcete soustředit pro posílení jednotného trhu. V této fázi bych také rád znal váš názor na vnější dimenzi jednotného trhu, tedy konkrétně myslíte si, a chcete aplikovat princip reciprocity eh, vůči jiným zemím? To mně připadá důležitá otázka zejména pokud jde o určitá klíčová eh, odvětví jednotného trhu, například přístup na trh, eh, veřejné zakázky, ochrana spotřebitelů, bezpečnost výrobků. Eh, tedy princip reciprocity, a to zejména s těmi velmi rozvinutými zeměmi, je důležitý. Eh, chcete se pustit do této otázky? Bardzo děkuji. Děkuji za tento dotaz. Domnívám se, že v rámci strategie Evropa 2020 musí hrát jednotný trh zásadní roli. Malá role v této oblasti mým úkolem bude samozřejmě nadále posilovat tento pilíř v rámci evropského semestru. Mohu vám říct, si to, udělám vše proto, aby v rámci strategie 2020, Evropa 2020 společný jednotný trh nalezl důležité své zasloužené místo v rámci této strategie. A pokud jde o spolupráci se třetími zeměmi, to už jsem zmínila v úvodním vystoupení. Reciprocita, mutual benefit, zájemné výhody, to jsou ty principy, kterých se budeme držet, čili reciprocita. Ano, přesně v těch oblastech, o kterých jste se zmínil, budeme to využívat, jistě. Salini, pan e Pan Salini z EPP. Děkuji. Chci se vrátit k otázce ehm, železářství, metalurgie. Je tady jedna velká výzva. Máme eh, sektor, který je silný, tak to také uznává komise, ale současně je třeba brát v úvahu velké náklady na energetiku právě v tomto strategickém sektoru. Železářství, ocelářství, to je sektor, který vytváří hodnoty a také poskytuje pracovní místa v celé řadě evropských zemí. Je nějaká možnost vyváženosti mezi těmi dvěma eh, potřebami, to je na jedné straně strategická úloha eh, ocelářství a na druhé straně další hlediska tohoto sektoru, jako je životní prostředí, energetika. Mohlo by eh, se použít strukturální fondy pro reindustrializaci. Jakou máte hm, tedy zkušenost se strukturálními fondy? Pan posel... Děkuji za tento dotaz. Ocelářství. Zaměstnávám 350 tisíc lidí v Evropě. Je to samozřejmě nesmírně důležitá oblast našeho průmyslu. V tomto okamžiku díky komisaři Tajánimu, mé předchůdci, jsme v následující situaci. Máme zde Evropský akční plán pro ocelářství, který byl připraven na základě spolupráce mezi členskými státy, společnými part- eh, eh, sociálními partnery a Evropskou komisí. Připravili jsme společné stanovisko, možnost překročit, překonat krizi na národní úrovni, možnosti v této oblasti na evropské úrovni. Polovina činností v rámci tohoto plánu, polovina všech návrhů již byla implementována a já budu podporovat členské státy v tom, aby opravdu implementovali veškeré činnosti, které spadají do jejich kompetencí. Ráda bych důrazně řekla následující věc. Systém nástrojů v této oblasti je opravdu nesmírně viditelný, například podpora automobilového průmyslu nebo speciální aktivity, které se týkají stavebnictví, když hovoříme o obnovitelných energiích, když hovoříme o větrné energii, to všechno, větrné elektrárny, to jsou samozřejmě klienti, odběratelé ocelářského průmyslu. A proto musíme podporovat dvěmi směry tuto oblast. Jednak je to, jsou to regionální fondy. U ocelářství Ocelářství má ohromné možnosti využívání různých prostředků pro inovační postupy nebo pro činnosti, které by měly zlepšit či změnit kvalifikace v této oblasti. Je to sektor, který zaměstnává nesmírně vysoce kvalifikované pracující. Čili Toto všechno je možné. Všechny tyto nástroje, všechny tyto nástroje bychom měli skombinovat především právě tento evropský plán, který máme pro celářství, eh, zavádět. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, nová komise musí bojovat proti rostoucím Eh, nerovnostem v sociální oblasti i v regionální oblasti. Nová komise musí zajistit, že eh, průmyslová politika umožní eh, růst ve všech společenstvích, ve všech regionech Evropy. Nemůžeme dovolit, aby některé místní komunity zůstávaly v pozadí, měly menší rozvoj Evropská komise musí svou činností eh, přispět k velmi jasné sociální dimenzi, eh, jak v průmyslové politice, tak ve zprávě dalších eh, věcí veřejných. Jaká opatření přijmete, aby jak genderové či další menšiny byly náležitě zahledněny. Jak opatření přijmete, aby se odstraňovaly nerovnosti mezi regiony? Eh, jak pomůžete různým skupinám eh, obyvatel, konkrétně mladým, aby získávali pracovní místa? Děkuji. Bardzo děkuji. Děkuji za tento dotaz. Téma, o kterém jste se zmínila, paní poslankyně, je předmětem regionální politiky. Právě v této politice se snažíme o zmenšování rozdílu v oblasti rozvoje jednotlivých regionů Evropské unie. Regionální politika v celé Evropě vlastně nedostatečně to bohužel vidíme, ale funguje ve všech evropských zemích. Všude tam, kde některý z regionů neodpovídá určitým ukazatelům, právě tam regionální politika má své místo a funguje. Nechci to nějak eh, ještě jednou opakovat, nechci se zmiňovat neustále o mé předchozí kvalifikaci či zkušenosti, ovšem je to politika, která by mohla opravdu ideálně fungovat, která by mohla znivelizovat ty rozdíly Evropský sociální fond například má špatnou pověst, což je opravdu škoda, protože tento fond by mohl fungovat úžasně ve všech těch oblastech, o kterých jste se zmínila. Ženy, muži, mládež, eh, startupy a tak dále. Toto je právě ten nástroj, který máme k dispozici a stačilo by ho řádně používat. Paní komisařka Kretu bude odpovědná za regionální politiku. Já s ní budu spolupracovat úzce. Já mám zkušenosti v této oblasti. Toto jsou, já bych řekla, mé nejkvalitnější zkušenosti mm, profesionální, pokud je o spolupráci s místními samozprávami, malými podniky, se sociálně vyloučenými skupinami. My máme v Evropě, máme v Evropě mm, a to docela velikou část rozpočtu, které nejsou, který není k dispozici pouze pro chudší země, ale pro všechny regiony, všechny regiony, které z jakéhokoliv důvodu jsou prostě níž než evropský průměr. Děkuji. Děkuji. Prosím, další. Děkuji, paní dezignovaná komisařko. Já jsem s vás vlastně chtěla zeptat eh, o tom, eh, jak do vašeho portfolia eh, spadají léčiva. Těch otázek už bylo ale mnoho, protože se tam na něco jiného. Mě by eh, zajímalo něco o člověku, který má eh, zvládat takové velké, eh, velké úkoly. V roce 89 jste byla mladé děvče. Mě by zajímalo, jak jste tu dobu prožívala, co jste si z toho vzala a co podstatného si chcete vzít do své nové činnosti v Bruselu. Skakujúce pytanie. Tak to je trošku překvapivá otázka já se budu snažit spíše využívat zkušenosti po roce 89. Nevím, zda mohu hovořit o soukromých věcech, ovšem mám opravdu několik zkušeností v této oblasti, například pět let, více než pět let jsem byla pouze matkou, nepracovala jsem, začala jsem pracovat až poté, co odrostly trošku mé děti, začala jsem profesionálně fungovat, čili to bylo v roce 94. Už mi bylo 30. A od tohoto okamžiku, od těch nejnižších pozic, jsem se dostala až sem. Mohu říci, že to, ano, teda nebyly to volené funkce, dobře, ovšem vše, co jsem dosáhla. Jsem dosáhla všeho, toho jsem dosáhla sama. Veškeré zkušenosti, a když jsem pracovala na začátku na úrovni regionální politiky, ještě před vstupem. Toto je ta součást evropské politiky, která mi umožnila ohromné zkušenosti. To byly veškeré záležitosti, financování infrastruktury mm, nebo soft akce, spolupráce s vyloučenými um, skupinami obyvatel a tak dále. Nejsem ideální specialista, to rozhodně ne, odborník ovšem. V každé z těchto oblastí mám i vlastní názor a zároveň jsem schopná přijít s určitou cestou, určitým směrem na základě mých zkušeností dosávadní, která je podle mě nejlepší. A hm, rovněž si myslím, že hm, kvalitně řídím lidské zdroje. Děkuji. Bardzo děkuji za to pytanie, chociaż bylo trochu. Ještě jednou opravdu děkuji moc krát za uh, tento dotaz, i když to bylo zpočátku možná pro mě trošičku takové uh, nepříjemné. Děkuji. Dámno komisár nad. Děkuji. Uh, paní dezignovaná komisařko, já jsem vás poslouchala velmi pozorně. Uh, to, že jsem jedna z posledních tady v otázkách, to je vlastně výhoda já musím říci, že jsem čekala trošku konkrétnější věci, proto přicházím s dalšími otázkami a prosím o velmi konkrétní eh, odpovědi. Směrnice o službách nebyla ještě aplikována ve všech službách, eh, ve všech zemích. je tady také podezření na sociální dumping, kdyby byla plně eh, používána. Jaká konkrétní opatření chcete přijmout, aby bylo možné tuto směrnici využít bez negativních dopadů v oblasti dumpingu? a jak to chcete pak v konkrétních zemích sledovat. Druhá otázka. Váš mandát je velice důležitý pro malé a střední podniky. Já jsem ale bohužel neviděla nic nového mezi opatřeními, které navrhujete. Máte-li nějaké, no, nějaké nové opatření? Prosím, řekněte nám o něm. Děkuji bardzo. Děkuji za tento dotaz. Portfolio, které zastupuji. Nejdůležitější tam bude směrnice pro služby a zároveň pro uznávání profesních kvalifikací. Toto jsou směrnice, za které budu odpovědná, mohu pouze opakovat to, co jsem řekla. Využijí veškeré možné prostředky, samozřejmě rozumným způsobem, podívám se na to, proč tyto směrnice nejsou implementovány, aby ty směrnice, které byly schváleny, přijaty na úrovni Evropské unie, aby byly implementovány. To je základ. Pokud členské země a parlament se rozhodnou může přijmout, pozitivně ohodnotit určitou legislativu, tak prostě nemůže nastat situace, ve které takové směrnice nebudou implementovány. Samozřejmě, že tam mohou být určité překážky, určité bariéry, to budeme ověřovat, o tom jsem se zmínila, nebudu užívat velkých slov, ovšem použijeme všechny nástroje pro to, aby direktivy, směrnice přijaté na evropské úrovni byly implementovány. A ta druhá otázka, prosím, ještě jednou se omlouvám, druhá část vaš, vašeho dotazu. Ano, jde o malé a střední podniky. Máte nějaký nový projekt, nové opatření oproti tomu, co do posud bylo navrhováno a ne zcela pomohlo? Uh, um, uh, nemám žádného as. Nemám žádné ESO v rukávě, to ne. Mohu ovšem říci, snad se to přijme pozitivně, že máme v Evropě hodně finančních prostředků, ovšem nejsou dostatečně řádně využívány. Thank you, chair. Děkuji. Paní předsedkyně, hovořila jste velmi dobře o zdraví a bezpečnosti. Náš parlament Eh, říká, eh, že e-call zachraňuje životy. Tomu se věnujeme společně i s radou. A chceme, eh, aby se do vozidel namontoval systém, který může zachránit životy. A tato legislativa je velice důležitá. Integrace přece má přinést lepší předpisy. Mám několik otázek. Za prvé, bude e-call prioritou pro vás? Za druhé, Eh, chcete, aby se podobné eh, požadavky rozšířily i na další vozidla? A za třetí eh, bude tady dodáván návrh legislativních předpisů bez spoždění a bude také zajištěno, že žádná osobní, žádné osobní údaje nebudou se dostávat do nějakých rukou třetích osob? Děkuji bardzo. Eh, Děkuji <clears throat> za tento dotaz. Odpověď je následující. Systém e-call. Ten bude prioritou. Ano, hovoříme zde o osobních automobilech na mm, základě dat, které zatím mám, si myslím, že bychom to mohli rozšířit i na jiné typy automobilů. Samozřejmě si myslím, že tento systém by mohl zachránit mnoho lidských životů a proto bychom ho měli podporovat. Udělám vše proto, abychom dosáhli dohody v této oblasti co nejrychleji a aby došlo k implementaci tohoto systému. Samozřejmě že nesmíme zapomínat na ochranu osobních údajů, ochranu soukromí, to je jasné, ale na druhé straně e-call nebude zneužíván nebo využíván pro nějaké monitorování osobních údajů. Neměl by umožnit žádné řekněme, sledování těchto eh, dat, ale pouze samozřejmě ty, ty, ta úzká nebo úzce specifikovaná data, to samozřejmě může mít určitá omezení, že my se budeme snažit, aby opravdu eh, co nejrychleji jsme eh, toto zařízení měli v automobilech, protože je to naše priorita. Děkujeme paní Geringer za jury. Vážená paní designovaná komisařko, za výbor Jury trošičku takový konkrétní dotaz, pokud jde o zboží 64 různých delegovaných aktů navrhuje Evropská komise eh, na základě eh, článku 290 eh, smlouvy. Zákonodárnou funkci má i parlament, i rada a všechno to, všechny výjimky by měly být pouze opravdu výjimkami v této oblasti. A my jsme se dohodli, že dáme část těchto pravomocí komise, ovšem rada s tím nesouhlasila, s, tímto delegováním pravomocí a hovoří o tom, že je zde i článek 291 smlouvy, který hovoří o e, implementujících aktech Evropské komise. Co si myslíte, pokud jde o duševní vlastnictví a o těchto delegovaných aktech a jak navrhujete využívání těchto aktů, pokud jde o lepší využívání um, um, těchto eh, znaků u jednotlivých produktů a využívání v oblasti digitálního trhu? Děkuji za tento dotaz. První věc. Pokud jde o implementaci tohoto systému pro Eh, jednotlivé znaky jednotlivého zboží a tak dále. To je v podstatě je záležitost, kterou to je ta problematika, kterou potřebují naše malé a středně velké podniky. Já eh, bych chtěla, aby reforma v této oblasti byla co nejrychleji implementována znám toto téma, o kterém jste se zmínila, paní kolegyně, vím, že komise navrhovala delegované akty v přenesené pravomoci v této oblasti, aby to mm, bylo takové pružnější, pokud jde o změny mm, prvků, které nejsou klíčové, řekněme. Já vím, že diskuze ovšem na toto téma probíhá, že to není úplně jednoznačné závěry zatím v této oblasti této nesmírně důležité oblasti, která je tak zásadní pro malé a středně velké podniky, potřebujeme uplatnit zdravý selský rozum a doufám, že nalezneme konstruktivní řešení. Nemohu vám zatím říci, jaké to budou eh, jaká to budou řešení. Udělám vše pro to, aby to bylo co nejrychleji implementováno, ovšem obě dvě strany, které zatím nenalezly schody v této oblasti, by měly rychleji přistoupit k této věci, aby to už ale neprodlužovali. Děkuji. Poslední tři otázky. Pan Zivka z výboru Jury z EPP. Przewodnicząca, ja chciałbym pozostać. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Ještě záležitost, pokud jde o mm, ochranu v oblasti průmyslu, fungování firm, rozvoj nových technologií v Evropské unii, mm, kvalita jednotlivých firm, malých a středně velkých především, to se buduje na základě potenciálu těchto firm, podniků, na základě i často velice mm, často je to prostřednictvím kvality, kvality lidských zdrojů, ale zároveň jsou to trademark léky, patenty, to představuje opravdu um, obrovskou hodnotu. A právě proto bych se chtěl zeptat, um, Jaká zjednodušení, ke kterým dojde, pokud jde o přístup eh, k těmto, ehm, k těmto ehm, možnostem, především ze strany malých a středně velkých podniků? Ano, když už jste se o tom zmínil, duševní vlastnictví a tak dále, je zde několik Eh, témat, kterým se věnujeme. Jednak je to jednotný evropský patent, který by umožnil snížení nákladu až 80 pokud jde o eh, ve srovnání se stávajícím systémem ochrany. Zatímco mnoho zemí zatím ještě nepřijalo nebo neaplikovalo eh, tyto, tato řešení. Podobně jako jsem se o tom zmínila, u směrnice o službách, se budu i zde snažit o co nejrychlejší implementaci těchto právních aktů. A pokud jde o reformu trademarks, paní um, um, poslankyně se o tom před chviličkou rovněž zmínila. Myslím si, že již jsme tak asi o půl krůčku blíže tomuto e, řešení. No všem nesmíme zapomínat v následujících měsících na řešení především pro malé a středně velké podniky, to znamená, které akty konkrétní by měly fungovat v této oblasti, této problematiky. Dále je to zeměpisné označení jiných než zemědělských produktů. To jsou nepovinná označení, ovšem zároveň jasně poukazuje na to, z jakého regionu pochází daný produkt. V evropských regionech si myslím, to uvítají velice pozitivně řešení této problematiky. Musíme ovšem v této práci pokračovat rychle, a dále je to obchodní tajemství, to je další záležitost. Evropská komise se zatím eh, pouze věnuje této problematice, ovšem to je zásadní pro malé a středně velké podniky, které si nemohou dovolit eh, takový patent a skutečně zde mohu slíbit, že budeme postupovat velice rychle. Thank you, Mrs. Glenis Děkuji, paní Klomas Famoto z výboru Envy za SAD. Děkuji vám. Já jsem zpravodajkou o e, zdravotních prostředcích. E, to má do, do, dopad na e, život, zdravotní stav pacientů. Je to také velice důležité pro ochranu spotřebitelů. Pan Juncker si ovšem myslí, že o tom bude lépe jednat DG podnikání Enterprise. Eh, lékařské prostředky tady nejsou především proto, aby vydělávali peníze, ale proto, aby nás informovali o zdravotním stavu. My potřebujeme mít transparentní priority v zájmu bezpečnosti pacientů. Eh, jste pro takové, eh, taková opatření transparentnosti, aby situaci neověřňovala lobby. To je velice důležité pro předpisy o zdravotních lékařských prostředcích Souhlasíte s tím, že eh, lékařské prostředky a léky tady by spíše měly spadat do portfolia komisaře pro zdraví a nikoli pod vaše portfolio? Jestli chodí o první kvestii. Děkuji za tento dotaz. Pokud jde o první dotaz, transparentnost této oblasti klinických eh, výzkumů a tak dále, my samozřejmě to podporujeme, podporujeme i Evropskou iniciativu v oblasti léčit. Ovšem z druhé strany nesmíme zapomínat i na ochranu před nekalým zneužíváním takových údajů. Nové nařízení v této oblasti klinických eh, výzkumů já si myslím, na jedné straně to musí být propojeno jednak s určit, určitým podporováním, propagací, ale zároveň zajištění nejvyšších standardů, pokud jde o ochranu eh, osobních údajů, důvěryhodnost této oblasti. My budeme spolupracovat s členskými státy a i s Evropskou agenturou léčiv tak aby všechny nařízení, pokud jde o transparentnost, aby to bylo realizováno řádným způsobem. A pokud jde o různé přístroje, prostředky zdravotnické, Evropská komise velice podrobně sledovala i tu problematiku například eh, prsních implantátů a komise dospěla k závěru, že eh, u těchto různých prostředků zdravotnických by se neměly využívat tak přísné reguly, jako jsme to dělali v minulosti u léku. Máme zde ovšem velice přísná pravidla, která zavádíme v oblasti a požadavky v oblasti kontroly produkce. Možná intervence by tam byla už na příkladu produkce. And the last question. Poslední otázka. Eh, za EPP, výbor pro dopravu. Paní kolegyně? Ano, děkuji. Já mám otázku, která se týká cestovního ruchu. Jak víte, Evropa je destinací eh, pro turisty, je to velmi eh, důležitá oblast, 10 milionů pracovních míst je s tím splněno. Aby Evropa i nadále v cestovním ruchu zůstala nejdůležitější destinací, tak eh, musíme podle Lisabonské smlouvy využít všechny prostředky, které máme. Eh, je to otázka kvality. A v minulém volebním období se schválila zpráva o Evropě jakožto první destinaci eh, pro cestovní ruch a byl tam návrh, aby se dávala určitá homologace ověřeným kvalitním Mm, službám v oblasti cestovního ruchu. Další důležitá věc je dostupnost, eh, aby tedy cestovní ruch byl dostupný pro všechny eh, pro lidi s postižením, pro starší osoby a podobně. A v tomto smyslu také eh, udělovat určitou homologaci takových dostupných míst pro tyto kategorie turistů. Další důležitá otázka je eh, odborná příprava, konektivita a konečně eh, u takovéto homologace kvality bychom měli stanovit jasné ukazatele. Děkuji. Bardzo děkuji za to pytanie. Děkuji za tento dotaz. Já jsem se cíleně zmínila o cestovním ruchu. Je to jedna z oblastí, které se budeme věnovat. Paní poslankyně se správně zmínila o tom, že Evropa je nejdůležitější turistickou destinací. 50 všech cestujících globálně právě přijíždí do Evropy. Je to ohromná oblast, ohromný sektor, kterému se musíme věnovat speciálně. Ovšem to neznamená, že se tomu musí věnovat celá Evropa, protože ty hlavní rozhodnutí, klasifikace hotelu a tak dále. To všechno probíhá na národní nebo dokonce často i na regionální úrovni. I přesto si myslím, že můžeme udělat na evropské úrovni to hodně, především. Podniky v této oblasti cestovního ruchu by měly být na ně nahlíženo přesně tak, jako na ostatní malé a středně velké podniky, pokud jde o jejich bázi, inovace, školení, kvalifikace, schopnosti řízení svých podniků, oni prostě spadají do těchto malých a, nebo do toho celého balíčku malých a středních podniků. Já bych mohla říct si to, že udělám vše pro otevřené eh, vstupní, konzultační eh, procesy se všemi zúčastněnými subjekty. Budeme se snažit vytvořit nějakou strategii. Nemusíme tomu hovořit strategii, nějaký program pro tuto oblast cestovního ruchu v Evropě. Vezmeme v potaz veškeré hlavní rozhodnutí, veškeré eh, podmínky, o kterých jsem hovořila, ta rozhodnutí z krajské úrovni, regionální úrovni je to tak důležitá oblast, která zaměstnává tolik osob, že možná bychom mohli přijít s nějakými společnými činnostmi evropskými, určitě nejde o nějaké nové regulace na evropské úrovni, to rozhodně mm, jsem neměla pouze na mysli eh, na ministerské schůzce za italského předsednictví proběhne například i Evropské fórum pro cestovní ruch. Možná už i tam bychom